Vážení kolegové, můžeme zahájit jednání, mimo jiné proto, že za námi přijde také komisař Kaněte v další části. Začneme tedy první částí na našem pořadu jednání. To bude přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, tak můžeme eh, tento pořad jednání schválit beze změn, sdělení předsedy. To se týká dnes pouze tlumočnického režimu. Máme tlumočení do 16 jazyků a jako obvykle dokumentace je k dispozici elektronicky na e-meetingu a jednání bude přenášeno na internetu. Teď tedy můžeme přejít k bodu 3 na pořadu jednání a to jsou normy občanského práva robotice a dál bych slovo našemu navrhovateli, panu Bosojovi, který nám přednese eh, návrh svého stanoviska. Prosím. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, stále více zaznamenáváme Eh, automatizované eh, systémy, například eh, přístroje na kávu, asistovanou, asistované řízení, chytré telefony a podobně. Dochází tedy k rychlému šíření automatizované technologie ve světě a to přineslo mnohé přínosy, zlepšení vědeckého výzkumu, zlepšení kvality života a zvýš- prodloužení délky dožití. Stárnutí populace je jednou z největších výzev společnosti. Do roku 2025 více než 20 Evropanů dosáhne věku 65 let a více a obzvláště rychle poroste počet osob starších 80 let. My dnes tedy hovoříme o robotice, ta by měla přinést prospěch společnosti, protože zdravotnické systémy se budou muset přizpůsobit stárnoucí populaci, rostoucím nárokům na zdravotnictví. To znamená, že bude možné zajistit pečovatelskou péči za udržitelných nákladů. Já tedy připravuji stanovisko ke zprávě Mady Delvo z výboru Jury. Já jsem se soustředil hlavně na roboty ve zdravotní péči, s tím, že rozlišuji mezi roboty v pečovatelských službách a robotech ve zdravotní péči. Také se zabývám otázkami klinických hodnocení, etiky, bezpečnosti a dopadu na životní prostředí, zvláště v otázce energetické účinnosti. Také e, definuji robotiku jako kyberneticko-fyzikální systémy a vycházím mimo jiné ze studie STOA. Toto téma vyvolává velké očekávání, ty roboti mají e, velký potenciál. Tyto nově zaváděné technologie samozřejmě nelze úplně předvídat a můžeme je plně integrovat pouze tehdy, když se společnost přizpůsobí, technologie a technologie se přizpůsobí společnostem. Mohou umožňovat eh, zlepšovat léčbu, péči, rehabilitaci, přesnější lékařská eh, rozhodnutí, rychlejší zotavení, mohly by také zmírnit eh, nedostatek zdravotníků v oblasti péče a rehabilitace. Roboti eh, ve zdravotní péči se stále vyvíjejí, jsou levnější a rozšířenější a dá se tedy očekávat, že budou více užívání eh, užíváni v chirurgii a budou posouvat hranice medicíny. Elektronické zdravotnictví, chirurgie na dálku, roboti, kteří budou moci simulovat složité zdravotnické situace za účelem výcviku, roboti používané na úklid a dezinfekci, to všechno může zlepšit kvalitu eh, zdravotnické péče a to je jenom začátek. Budoucí roboti budou schopni provádět diagnózu, navrhovat léčbu a určitě v blízké budoucnosti také bude se využívat nanotechnologie a holografické technologie. Samozřejmě někdy nejsme schopni reagovat dostatečně rychle na technologický vývoj. To platí i pro zdravotnictví. Je třeba vyhodnocovat technologii a zkoumat i morální a etické aspekty už v rozvojové fázi těchto nových technologií. Aby lidé věřili těmto systémům, musíme zajistit především, aby byly bezpečné aby ten vztah mezi lékařem a pacientem byl zachován, zejména pokud jde o sdělování lékařské diagnózy a léčbu. To, zda společnost tyto technologie přejme, bude záviset na tom, zda kyberneticko-fyzikální systémy přispějí k maximalizaci eh, bezpečnosti, budou podporovat eh, sociální, společenské normy a bezpečnost těchto Eh, robotů je nezbytným předpokladem jejich zapracování do zdravotnictví. Efektivita robotů je tady také věc, která musí být posouzena. Pokud jde o etiku, měli bychom poukázat na různá rizika, zejména u zranitelných skupin pacientů, kteří by si mohli eh, vytvářet k robotům citovou vazbu a také ten vztah mezi lékařem a pacientem je třeba zachovat. Eh, to jsou otázky, které dávám ke zvážení kolegům a těším se na zpětnou vazbu a na pozměňovací návrhy. Potřebujeme dosáhnout pokroku abychom si uvědomili, co je relevantní pro umělou inteligenci, tak abychom je mohli používat i rozumně a eticky. E, takže šestinoví zpravodajové se poprvé sejdou 4. října, kde budeme diskutovat o možných kompromisech. Pozměňovací návrhy budou totiž přeložené teprve na konci příštího týdne. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A teď zahájíme uh, diskusi nejprve stínový zpravodajové paní Gentile. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je to velmi důležité téma. Když si uvědomíme, že je třeba otevírat nové prostory v oblasti výzkumu těchto nových technologií, především ve zdravotnictví. Zkušenosti, které už máme z tohoto oboru, jsou mimořádně pozitivní. Mám na mysli například eh, výjimečné výsledky, které už máme k dispozici, pokud jde například o robotickou, chirurgickou léčbu, nebo tedy chirurgický zákrok při rakovině prostaty. Měli bychom se ale nad tímto tématem zamyslet eh, v rámci, který zde už kolega definoval který ochrání ten jedinečný exkluzivní vztah mezi pacientem a tím, kdo je zodpovědný nejen tedy za léčbu jeho patologie, ale kdo je vůbec zodpovědný za péči o člověka, který má zdravotní problém. Samozřejmě tedy přineseme svůj příspěvek, obohatíme diskusy ohledně jednoho bodu, který mě připadá zcela nepopiratelný, jak nové technologie mohou zlepšit určité zákroky, vylepšit léčbu, jak mohou přispět ke zlepšení kvality života. S čím dál lepšími výsledky, především v oblasti zdravotnictví, zejména chirurgie. Další poznámky k používání robotiky se týkají toho, že tento nový přístup může být velmi dobře využit v péči o seniory a o osoby, které nejsou schopny se sami o sebe postarat. I zde je ovšem důležité zachovat ten osobní vztah, lidský vztah ten rámec, o kterém jsme hovořili. Jak jsem říkala, zkušenosti už máme i třeba z Itálie, z mé země, pokud jde o používání robotiky při léčbě některých patologií v pediatrii. Používají se například roboti při doprovodné terapii u dětí postižených autismem. Je to jistě nový přístup, eh, ale je důležité, aby robotika, nové technologie byla využívána tak, že se nebude zatlačovat do pozadí přítomnost eh, a lidský rozměr těch operátorů. A to je další bod, nad kterým bychom se měli zamyslet, eh, a sice kvalita vzdělávání, především toho nejvyššího vzdělávání. Děkuji. A nyní má slovo pan Selimovič. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dovolte, abych nejdříve poděkoval zpravodaji za to, že předložil návrh zprávy, který je podle mě dobrým základem k diskusi. Nebudu hovořit příliš dlouze, jen pár bodů z perspektivy liberálů. Velmi dobře se zde ukazuje, že CPSR jak ve zdravotní péči, tak v péči o seniory je rostoucím trhem. Je to trh, který se neustále rozvíjí, je zde spousta inovací, které hluboce přemění naši společnost a také náš způsob uvažování o zdravotnických službách, eh, péči, ale i tu takových věcech, jako je infrastruktura, doprava a tak dále. Jako u všech rostoucích trhů liberální přístup eh, kombinuje optimismus. My jako lidé bychom se měli na to dívat z hlediska imperativu zodpovědnosti, jak řekl jeden německý filozof, aby tedy tyto technologie neměly škodlivý dopad na nás a na životní prostředí. V tom je třeba ještě vést výzkumy, jak třeba můžeme zajistit, že ty technologie, které jsou používány například při péči o seniory, jsou používány, používány v souladu se základním právem, právom, právem třeba na ochranu osobních údajů, právo na ochranu integrity a tak dále. To všechno jsou zajímavé a složité otázky, které musíme vyřešit. Nicméně obezřetnost by neměla zastírat přínosy používání robotiky v následujících letech. Uvedu jen pár z nich. Například v zemědělství tyto techniky budou mít dopad na to, že se bude používat méně strojů a také méně hnojiv, méně energie a méně vody. Bude možno efektivně využívat zdroje a také omezit odpady. V energetice bude možno díky těmto technologiím sledovat spotřebu energie a tím pádem spotřebitelé budou moci lépe sledovat svou spotřebu. Ve zdravotnictví lékaři budou moci věnovat eh, méně času léčbě nemocí a více času prevenci. A v neposlední řadě CPS eh, přinese do Evropy spoustu vysoce kvalifikovaných pracovních míst, eh, což není zcela zjevné, když posloucháte debatu, která se dnes v Evropě vede. My k tomu tedy přistupujeme na jedné straně optimisticky, na druhé straně obezřetně. Musíme na tom ještě pracovat. My podporujeme inovace, výzkum a vývoj. Musíme zajistit, že CPS budou skutečně změnou pro všechny občany v Evropě. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo. My souhlasíme se zpravodajem Busojem, který říká, že používání nových technologií, jako je robotika, umělá inteligence ve zdravotnictví, může přinést velké přínosy, pokud jde o efektivitu léčby a péči o pacienta. A především pokud jde o prevenci, asistenci a také péči o seniory a postižené přináší velké plus, ale vždy je třeba zachovat tedy ten lidský vztah mezi lékařem a pacientem. My souhlasíme s tím, že je třeba mít certifikační postupy, aby se zkontrolovala efektivita používané technologie. Třeba věnovat také pozornost opatřením na zvyšování energetické účinnosti. Je třeba také věnovat pozornost ochraně osobních údajů v oblasti veřejného zdraví a také etickým záležitostem, jak zde už zaznělo. Já bych ale rád zdůraznil především otázku zodpovědnosti za lékařský akt. Musíme připomenout, že v současném právním rámci roboti nemohou být považováni za zodpovědní za nějakou škodu třetí osobě. Takže proto bychom tomu měli věnovat pozornost, aby v případě, kdy dojde k nějaké nehodě, aby to nemělo špatný dopad na lékaře. Je třeba mít objektivní zodpovědnost a také klasifikaci pro roboty. Mohlo by to být podobné jako u lékařského zařízení. To znamená, že by zde byly různé třídy rizika a k tomu budou také odpovídat různé certifikační třídy. A na závěr, pane předsedo, třeba zohlednit také etickou a morální zodpovědnost, kromě tedy trestní zodpovědnosti. To je důležitější v humánní medicíně ještě více než v jiných oblastech. Aby se zabránilo škodám a aby se také vědělo v případě škody, kdo ji způsobil, tak by eh, všechny Všechna zařízení mohly být vybaveny nahrávacím zařízením. Bylo by to něco, jako je černá skřínka u letadel, aby se mohlo ověřit, eh, co se vlastně stalo. A také chceme zajistit eh, očkodnění v případě, že by zde nebylo pojistné krytí. Děkuji a nyní paní Dornano. Děkuji, pane předsedo. Pane zpravodaji, Jakožto stínová zpravodajka bych měla několik připomínek, jestli mi dovolíte, ohledně vaší právě seriózní práce, ohledně tohoto tématu. Co se týká prodlužování života, na který odkazujete, tak to nemůžeme považovat za pokrok jakožto takový, pokud to nebude doprovázeno s zlepšováním zdrav, dobrého zdravotního stavu. Myslím si, že je to základní bod, abychom skutečně pozitivně řešili tyto problémy. Pokud se týká eh, informatických systémů, robotů a ostatních forem umělé inteligence, o nichž hovoříme, tak si myslím, že je třeba zdůraznit tu skutečnost, že již mají mnoho aplikací v oblasti zdravotnictví nejde o nějaký nový objev nebo o překvapení. Pouze ty cíle eh, jsou nyní takové, že je potřeba dbát na to, aby tyto inovace byly synonymem efektivnosti, bezpečnosti a zejména kvality zdravotnických služeb. Z tohoto hlediska bych chtěla jít ještě dále a upozornit na nezanedbatelné riziko, kteří profesionálové v oblasti zdravotnictví eh, Eh, vycházejí z jejich zkušeností. Pokud se týká konvenčních postupů, tak je potřeba se ujistit, že tyto technologie vlastně budou narušovat klasickou eh, medicínu, ale vlastně budou doplňovat eh, služby poskytované lidmi, které nikdy nemohou vymizet. A myslím si, že je potřeba doplnit do textu nezbytnost zachovat za všech okolností lidský kontakt, a to dostatečný křehké osoby, eh, citlivé nebo nemocné s handicapem eh, se nesmějí stát eh, oběťmi nové formy odcizení. Co se týká zachování osobních, ochrany ochobní, osobních údajů, zejména co se týká propojování strojů a mezinárodních služeb, tak tyto úvahy je potřeba také provádět, domnívám se, v rámci Světové zdravotnické organizace, tak abychom co nejlépe přizpůsobili národní a mezinárodní konkrétní pravidla v této oblasti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní dám slovo komisi, aby si poslechla. Ne? Dobře. A než uzavřu diskusi, tak znovu dám slovo zpravodaji, abychom si poslechli jeho poslední poznámky k tomuto bodu. Děkuji, pane předseda, budu velmi stručný, protože vím, že velmi brzy budeme mít důležité setkání s komisařem. Rád bych poděkoval všem kolegům, stínovým zpravodajům, kteří vyjádřili otevřenost vůči stanovisku, které jsem předložil. Já plně souhlasím s tím, co zde uvedli, a také souhlasím s paní Gentile v tom, že máme spoustu dobrých a pozitivních zkušeností. Nejde jen o autismus a rakovinu prostaty, to je samozřejmě pravda. A to jsou příklady, které zmínila paní Gentile, ale v mnoha oblastech zdravotnictví jsou roboti velmi užiteční. A já zdůrazňuji jejich užitečnost eh, například v chirurgii. Souhlasím také s tím, že musíme kombinovat optimismus s obezřetností, s opatrností. To, co říkal pan Sedlimovič, je věc, kterou jsem také uvedl ve svém stanovisku. Měli bychom být opatrní a obezřetní, když hovoříme o bezpečnosti, která je zásadní, a také když hovoříme o etice. Myslím, že s pozměňovacími návrhy se nám podaří tento text vylepšit. A diskuze, které proběhnou na schůzce stínových zpravodajů v říjnu, vyústí v dobrý výsledek. A dospějeme k závěru, že tyto technologie nám přinášejí skutečně přidanou hodnotu. Roboti jsou tady, fungují, pomáhají, pomáhají starým lidem, postiženým, dětem a pomáhají také lékařům, aby byli přesnější a aby lépe operovali. Ale zároveň právní rámec, který chrání pacienta a který chrání člověka jako takového, je potřebný a to je věc, na které bychom měli dále pracovat a stavět. Děkuji. Děkuji. A teď eh, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. září ve 12 hodin. Hlasovat ve výboru Envy budeme 12. října a 29. 11. se bude hlasovat v příslušném výboru. Ale teď eh, si uděláme krátkou přestávku, počkáme na komisaře a zahájíme další bod. Uh, Vážení kolegové, můžeme pokračovat v jednání. Dalším bodem na pořadu jednání je výměna názorů s naším panem komisařem Miguelem Ariasem Kanětem, který je komisařem pro klima a energetiku. Jak víte, 20. července Evropská komise schválila balíček opatření, Jedná se o zrychlení přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Skládá se to z dvou legislativních návrhů, sdělení o nízkoemisní mobilitě a sdělení, které doprovází oba návrhy a sdělení. Takže jednak je to LULUC a rozhodnutí o sdílení úsilí. E, to jsou takové dva hlavní dokumenty a jsme velice rádi, že dnes máme tady komisaře mezi námi. A pan komisař nám tedy vysvětlí ten návrh a také musím připomenout ratifikaci pařížské dohody. To je také důležitý bod, určitě to bude jedno z hlavních našich tématů blízké budoucnosti. A teď tedy jsem rád, že mohu dát slovo panu komisaři, aby nám vysvětlil návrhy z 20. července a e, následně zahájíme diskusy s členy výboru. Takže prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Jsem velice rád, že tady dnes s vámi mohu být abychom projednali eh, návrhy komise z 20. července na urychlení přechodu klíčových hospodářských odvětví v Evropě k nízkouhlíkové ekonomice. Tento přechod už tedy probíhá v návaznosti na eh, pařížskou dohodu o eh, klimatických změnách a na agendu o udržitelném rozvoji pro rok 2030. Jak už říkal pan předseda, Brzká ratifikace pařížské dohody je pro komisi klíčovou prioritou. Jak určitě víte, tento proces se velice urychluje. Už asi 26 smluvních stran, v poslední době také USA a Čína. E, to jsou smluvní strany, které představují celkem 39 emisí, už ratifikovaly dohodu. Podle posledních informací 49 smluvních stran, <clears throat> které představují 57 celosvětových emisí, by měly dokončit ratifikační postupy do konce roku 2016, a to je tedy bez započtení EU a členských států EU. Valné schromáždění OSN se bude konat v blízké době, stejně tak klimatický týden v New Yorku a očekáváme, že řada zemí tedy předloží své ratifikační nástroje v nadcházejících týdnech. My vítáme toto urychlení nabývání účinnosti klíčové dohody, zvlášť zvláště eh, u těch zemí, které se v poslední době připojily ke snahám, které EU vyvíjí už posledních 20 let, i s podporou tohoto parlamentu. A chtěl bych tedy poděkovat tomuto parlamentu za připravenost přistoupit eh, k ratifikaci pařížské dohody a mm, vlastně hlasování na výboru minulý týden v tomto smyslu vyslalo silný politický eh, signál. Je jasné, že možnost brzkého vstupu dohody v platnost eh, se tím velice zvýšila a to ani EU není smluvní stranou. Eh, jsem si jist, že se můžeme na vás v tomto spolehnout, nejenom pokud jde o rychlé schválení rozhodnutí Rady o ratifikaci smlouvy, ale také budete určitě i dělat osvětu mezi vašimi kolegy v národních parlamentech tak, aby se rychle dokončilo 28 národních ratifikačních postupů. Vy víte, o co tady jde. Jsme skutečně Eh, pod hledáčkem eh, mínění a jde o naší reputaci a proto chci, aby Rada rychle postupovala. Ratifikace pařížské dohody Evropskou unii by ukázala, že Evropa je solidární a jednotná v náročné době. Vážení poslanci, vážené poslankyně, dále je také důležitá implementace přímo v terénu. EU je tady jasně v popředí. 20. července komise předložila balíček opatření, tak aby se urychlil přechod k nízko Eh, uhlíkovým emisím ve všech hospodářských odvětvích. Máme také z, eh, návrh na revizi ETS loňského roku a teď komise předložila tedy další konkrétní návrhy na snížení emisí do roku 2030. Eh, už se snažíme vysílat pobídky k uvolnění investic v odvětvích, jako je doprava, zemědělství, stavebnictví a eh, odpadové hospodářství. Ukazujeme, že jsme tedy udělali svůj domácí úkol a že dodržujeme slib. Žádná jiná země na světě nepostoupila tak rychle v přechodu k nízkouhlíkové ekonomiky ekonomice. A teď tedy ty tři klíčové iniciativy. Za prvé závazné národní emisní cíle, které budou realistické, spravedlivé a flexibilní. V říjnu 2014 se vrcholní představitelé EU domluvili, že EU sníží emise o 30 oproti roku 2005 v odvětví stavebnictví, dopravy, zemědělství, odpadu, využívání půdy a lesnictví. To je ambiciozní, ale realistický cíl. Cíle e, pro rok 2030 budou vycházet z relativního HDP na obyvatele. To zajišťuje spravedlnost, protože členské státy s vyššími příjmy vlastně mají vyšší cíle. A ty cíle pro rok 2030 se tedy pohybují v rozpětí od 0 do minus 40 Cíle pro členské státy s HDP vyšším než je průměr EU, se upravují tak, aby odrážely rozdíly v hospodářských strukturách a potenciálu pro snižování emisí. Návrh také obsahuje flexibilitu tak, aby členské státy dosahovaly cíle co nejefektivněji, ale zároveň, aby se tedy uchovával ten celkový cíl. Členské státy také si mohou rozhodnout, že budou financovat snižování emisí v jiných státech, kde ty náklady jsou nižší, což podpoří přelévání investic v celé EU e, právě tam, kde jsou nejpotřebnější k modernizaci hospodářství. Dále tedy návrh umožňuje členským státům a zvláštně těm s vysokým podílem emisí ze zemědělství, aby omezili některé povolenky získané v odvětví využívání půdy k splnění závazků závazných národních cílů. Konečně členské státy, které mají problémy s nákladovou efektivitou, mohou využít eh, dodatečné snížení v průmyslu a energetice eh, v rámci systému EU ETS ke splnění těch národních cílí. Chtěl bych zdůraznit, že tyto dvě flexibility se omezují eh, takovým horním, horní hranicí, která je dána předem, takže by se neměly eh, tím zmírňovat pobídky v odvětvích, jako je stavebnictví a doprava. Nyní tedy LULUC, nebo jev, což eh, je snaha poprvé plně integrovat využívání půdy a lesnictví do eh, klimatického energetického rámce EU. Eh, budou pobídky pro využívání půdy prospěšné pro životní prostředí, to tež platí i pro lesnictví. Náš návrh je v souladu s pařížskou dohodou, která poukazuje na kritickou úlohu využívání půdy při dosahování dlouhodobých klimatických cílů. Nyní bych chtěla zmínit několik klíčových aspektů návrhu. Členské státy musí zajistit, že emise a absorpce budou vyvážené a e, zabrání čistým emisím v tomto odvětví. Za druhé, náš návrh podporuje bioenergetická krmiva, která jsou udržitelnější a e, kritizujeme obecně to, že emise z biomasy ve výrobě energie zatím se nezapočítávají. Za třetí, technická pravidla by měla být aktualizovaná a zjednodušená. Dobrá zpráva je, že nebudeme začínat od nuly, můžeme, máme už pravidla, na kterých můžeme stavět. Za čtvrté, Započítávání povolenek z využívání bude a lesnictví do národních cílů umožní velké pobídky k dalším opatřením. Nicméně pouze ty typy povolenek u využívání půdy, které splňují Eh, standardy eh, environmentální integrity budou umožněné. Dále eh, nebude neomezený přístup k takovým povolenkám, protože nechceme tím podkopávat vlastně snahu v jiných odvětvích, jako je stavebnictví nebo doprava. Tento návrh tedy posílí schopnost lesů a půdy uchovávat, ukládat CO2. Konečně eh, poslední věc, ten červencový balíček zahrnuje také sdělení o evropské strategii o nízkoemisní mobilitě, protože doprava představuje čtvrtinu skleníkových plynů v Evropě a přechod na nízkoemisní mobilitu je zásadní, chceme-li dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu. Tento přechod eh, představuje velké příležitosti pro Evropu, aby si zachovala konkurenční výhodu a aby byla tedy průkopníkem nových technologií a mm, obchodních modelů. Nízkoemisní mobilita vlastně rámcuje iniciativy, které komise plánuje pro další roky. Příští rok máme prezentovat eh, revizi norem CO2 pro auta a dodávky. Také chceme posílit eh, činnost u nákladních aut a autobusů a kromě toho komise také urychlí svou práci, tak abychom předložili návrh o standardních eh, emis, standardech emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel. Děkuji vám. Thank you very much. And now we... Děkuji. A nejdříve dám slovo koordinátorům za EPP, pan Líze. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za vaše vysvětlení a za vaše zapojení. Myslím se, že bych měl ještě jednou zdůraznit, co již říkal kolega Lavia, a to ratifikaci pařížské dohody. Myslím si, že je opravdu škoda, že Evropská unie má spoždění na této plenárce již by vlastně mohla být podepsána dohoda. Čína, Spojené státy už to udělali minulý týden. Musíme se skutečně snažit a protože ten časový plán je velmi napjatý a pokud to neklapne v radě při příští příležitosti a na plenárce na začátku října, tak prostě nebudeme u toho. A nebo ta ratifikace prostě se může velmi spozdit, velmi posunout a máme problém ten, že ve Spojených státech budou volby a že ten kandidát Trump, doufáme, že tedy nevyhraje, ale ten by v podstatě mohl potopit tu eh, dohodu, takže je potřeba, aby co nejrychleji vstoupila v platnost, takže je potřeba opravdu tento aspekt zdůraznit, ten je velmi důležitý. U těchto dvou legislativních návrhů já osobně jsem trošku smutný, že ty návrhy v oblasti eh, effort sharing jsou méně ambiciozní než v oblasti ETS. Ty cíle jsou nižší, to už víme, ale ještě vlastně členské státy by také měly k tomu něco doplnit, to znamená ty kredity LUCF, takže samozřejmě o tom musíme ještě diskutovat a myslím si, že je to musíme odůvodnit, proč vlastně členské státy venou eh, plošně podnikům tuto povinnost. Myslím si, že by to vlastně zajistilo v rámci tohoto effort sharing, že bychom měli být poněkud ambicioznější. Také moje frakce poněkud odstupňované formě, ale všichni chceme zvýšit ty cíle v oblasti energetické účinnosti, aby ten průmysl, který je hodně tedy intenzivní a hodně spotřebovává energie, abychom tam vdechli trošku čerstvého vzduchu. Chtěl bych také zdůraznit jeden bod v oblasti dopravy a to letecká doprava. Budeme muset přijmout eh, za několik dní důležité rozhodnutí, když jsme o tom diskutovali, tak jsme velmi zklamáni tím návrhem, který byl předložen. A jsem si jistý, že vy, pane komisaři, zástupcům komise a cel Evropské unie řeknete, že vlastně nemůže být žádný důvod k tomu, abychom šovali ten systém ETS. Naopak musíme ještě intenzivněji do toho zapojit leteckou dopravu stejně tak jako ostatní průmyslová odvětví. Děkuji. Thank you very much. Děkuji paní Dali za SD. Děkuji a děkuji panu komisaři Kanětemu za to, že přišel na tuto první výměnu názorů ohledně těchto návrhů. Já se za SD zaměřím na sdílení úsilí. My si myslíme, že to navrhované nařízení je silnější než to současné a to je pozitivní věc, kterou bych ráda zdůraznila. Nicméně je zde několik oblastí, které podle nás mohou být lepší a jako parlamentní výbor bychom se rádi zapojili do toho, aby se tyto oblasti vylepšily. A pak máme určité obavy, o které bych se s vámi ráda podělila. A chtěli bychom, abyste je řešil. Především se jedná o výchozí body, odkud se mají vlastně ty emise měřit. Současný návrh říká, že by to měly být průměrné emise za roky 2016, 2017 a 2018. My si myslíme, že nás to ovšem dostane do situace, kdy budete mít členské státy, které nebudou mít žádné pobídky, aby tlačily na snižování emisí mezi roky 2018 a 2020. A kromě toho se dostaneme do situace, kdy tyto členské státy nebo ty členské státy, které nesplní cíle pro rok 2020, budou mít eh, volnější cíle pro rok 2021 a dál. Další věc, eh, která nám leží na srdci, je řízení a compliance, tedy soulad. Členské státy by měly podávat informace o emisích každý rok a my si myslíme, že je to důležité. Je důležité sledovat, že členské státy plní své roční cíle na snižování emisí. Nám se nelíbí ten eh, cyklus kontroly jednou za pět let, kontroly souladu. Zajímalo by nás, eh, proč se komise rozhodla pro ten pětiletý cyklus, eh, který by měl navíc začít v roce 2027. To by podle nás bylo příliš pozdě na to, abychom dosáhli cílu pro rok 2030 abychom věděli, zda členské státy jsou správ, na správné cestě nebo ne. Ten rámec pro soulad a kontrolu souladu by se měl posílit, protože jedině tak to bude nástroj, který nám pomůže dosáhnout ambiciozních cílů vyplývajících z pařížské dohody. A na závěr musím zdůraznit důležitost ratifikace pařížské dohody co nejdříve. Říkal to předseda i můj kolega Petr Lise a vy, pane komisaři, jste to také zdůraznil. My chápeme, že teď je míč na straně hřiště rady, ale bylo by to skutečně trapné, kdyby Evropská unie pokulhávala a spožďovala se při tom procesu ratifikace. Děkuji. Děkuji a nyní za EKR paní Gerling. Děkuji. Dobrý večer, pane Kaněte, děkuji za to, že jste přišel. Já mám otázku ke sdílení úsilí. Navazuji na svou nedávnou zkušenost eh, ohledně vyjednávání, sdílení úsilí u kvality ovzduší. A tam musím říci, že členské státy nejsou příliš eh, horlivé, aby se podělili o úsilí. Já mám opravdu vážné obavy, zda bude možno poměrně rychle uzavřít toto téma. Určitě ne tak rychle, jak se to představujete. Museli bychom mít dlouhodobý trvalý plán na snižování emisí. Pak je zde několik věcí, které s tím souvisí. Jsme si jisti, že velmi dobře, opravdu dobře chápeme současnou situaci, nebo tedy tu výchozí situaci, protože se bude určitě hodně spekulovat nad tím, zda tato úroveň je správná nebo není a potom jaké by měly být eh, cíle ohledně snižování. A potom ten pětiprocentní roční transfer, eh, který navrhujete, za co si myslíte, že to bude? Protože nic není zadarmo a když to tedy bude nabídnuto, tak eh, co se za co se to vymění a jakým způsobem se tam ta flexibilita bude zavádět. A pak eh, jsou zde i další případy flexibility, které podle mě vytvoří nebo vznikne zde možnost eh, vyjednávat eh, ohledně toho rámce flexibility Já jsem byla překvapena, když jsem si uvědomila, jaké rozdíly jsou mezi členskými státy a také v tom, jaká flexibilita bude umožněná. To si myslím, že bude kámen úrazu. A také by mě zajímalo, jakým způsobem chcete tuto metodiku uvést do praxe. Petr také zmínil ETS v letectví, to je věc, eh, o které budeme muset velmi brzy rozhodnout. A já vás prosím, abyste mi vyjasnili jednu věc. Zpráva od Komise pro parlament a členské státy ohledně fungování a pokračování ETS by nám měla jasně říci, že to tedy zůstane pod vaší kontrolou. A mohli byste také upřesnit harmonogram? Děkuji. Výjimečně změníme obvyklé pořadí kvůli vystoupení na plenárce. Teď má slovo paní Dornáno. Ano, děkuji vám, pane předsedo pane komisaři. Ten váš nový legislativní balíček o klimatu předpokládá do roku 2030 cíl méně než 37 eh, emisí ve Francii oproti roku 2005 ve těch ne ETS eh, zemědělství, stavebnictví euro to představuje, takže jaké jsou první země, které budou financovat tento program a ty evropské akce? protože to je opravdu závratná částka. Víte, že to jsou ty čistí plátci, naš, jako naše země Francie. A dovolte mi eh, říci, že je to nespravedlivé tady tato dvojí zátěž, kterou musí platit naši eh, naše země. Dopravci, zemědělci, drobné podniky již nesou velkou zátěž, která je stále více drtí. Také bych chtěla mimochodem říci, že Evropská unie eh, je velmi protichudná, když vlastně staví, stanovuje různé cíle snižování emisí. Obhajuje volnou hospodářskou soutěž, celkovou svobodu, volnost oběhu kapitálu, v cel, ale v celém světě chybějí pravidla, takže je to vlastně zákon silnějšího. Jak ve Francii od, tato citovaná odvětví mohou bojovat proti takovéto nekalé mezinárodní konkurenci, pokud ještě více je znevýhodníte touto drastickou konkurencí. Evropská unie je jediná mezinárodní organizace, která místo, aby podporovala svůj průmysl a výrobu, ho vlastně je tlačí na, dno, na okraj propasti. Moje otázka je jednoduchá, pane komisaři. Zamýšlíte, že zohledníte ekonomickou situaci těchto příslušných odvětví, zejména ve Francii, což je země, která už nese náklady Evropská unie, což vlastně penalizuje naše výrobní činnosti. A děkuji vám předem za vaši odpověď. Děkuji. A nyní má slovo paní Torres Martinez. Děkuji. Legislativní návrh, který tady dnes představujete, pane Kaněte, je nejen nerealistický, ale jako vždy chce přinést prospěch eh, několika málo jedincům. Tento návrh eh, by měl spíše řešit otázky, nebo tedy příčiny odlesňování, měl by také hovořit o změně ve využití půdy, měl by dát prioritu aktivitám, které jsou přínosné pro životní prostředí, například obnovu lesů, ekologické zemědělství nebo obnovu rašelinišť e, a močálu. Tím by se také zabránilo masivnímu dovozu rostlinných bílkovin. To vede k emisím, vede to také ke ztrátě zaměstnání na venkově a také k vylidňování venkova. To pozorujeme také ve Španělsku. Měl byste alespoň usilovat o podporu místní spotřeby. Pokud hájíte zájmy ne velkých korporací, ale občanské společnosti, jak je možné, že v roce 2014 45 veškerého palmového oleje používaného v Evropské unii byl zpracován na palivový olej a 70 biodieselu, který byl spotřebován ve Španělsku, byl vyroben z palmového oleje. A to je tedy palivo, které má třikrát více emisí než běžný diesel ten váš návrh je návrh na základě občanské společnosti, anebo zase někde za zavřenými dveřmi jednáte s velkými činiteli energetického sektoru? Já bych chtěla, abyste hovořil jasně. Děkuji. Pan Torvald. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel na začátku jste řekl, že je vám potěšením, že jste tady. Já doufám, že to teď řeknete i po mé otázce. První otázka se týká sdílení úsilí. Abychom měli nízkouhlíkovou společnost, musíme vědět, kolik CO2 může být absorbováno těmi uhlíkovými úložišti. úložišti. To je prostě základ této matematiky. Ale komise nebyla schopná spočítat jaké úložiště představuje boreální les. Když ho nejste schopni započítat, tak vlastně nevíte. A to je tedy škoda. Když se nebude sdílet úsilí, tak jakou cenu jste ochoten zaplatit eh, těm polským vyděračům, aby podepsali? Děkuji. Děkuji, paní Hawkin. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, komisaři. Vy jste použil slovo, abych byl realistický, férový. Mě by zajímalo, k čemu jste férový a k čemu jste realistický? Protože když se podíváme na pařížskou dohodu, a tady souhlasím s kolegy, že potřebujeme, aby EU teď postupovala rychle, aby ji podpořila, ale pařížská dohoda měla cíl 1,5. To znamená mnohem níže, než jsou ty dva stupně, jak víte. Ale to, co jsme teď předložili, je pořád ještě mnohem více emisí, než abychom dosáhli toho 1,5 stupně. Ten starý návrh, eh, ten přece byl moc. A když se podíváme na pařížskou dohodu, dohodu tak eh, to znamená, že Evropská unie by měla mít eh, ty nulové emise velmi rychle. Já jsem babička osmi dětí a je pro mě zcela nepřijatelné, aby moji vnuci mohli nebo měli čelit všem těmto problémům. A teď vlastně velké podniky na ně začnou schazovat břemena a to není v pořádku. A vy byste tedy měli být skutečně spravedliví. A moje druhá otázka se týká smlouvy. Komise by neměla být sekretariát pro radu. Komise by měla být hnací silou pro Evropskou unii. Má právo na iniciativu. Není to jen nějaké slabé právo na to kopírovat závěry rady. Má právo na iniciativu, aby opravdu dohlídla na to, aby Evropská unie žila a fungovala tak, eh, jak se od ní očekává. Klima to je jedna opravdu z největších hrozeb a je důležité, aby komise na sebe vzala vůči roli. Teď skutečně musíte dostat svým povinnostem vyplývajícím ze smlouvy, takže prosím, Zvyšte ty ambice rychle, tak, abychom mohli být na svoji komisi hrdí. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Afronte. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za tuto první prezentaci těchto dvou směrnic. Já už jsem vám na jední, jed, jedné z těchto setkání i na plenárním zasedání řekl, že pro mě bylo velkým zklamáním, že v pařížské dohodě už není slovo dekarbonizace, ale je tam mnohem delší a komplikovanější výraz. Hovoří se mezi vyvážeností, mezi emisemi pozitivními a negativními. To je podle mě alibi taková výmluva, jak zpomalit to naše snižování emisí. Protože stejně někde jinde budeme ten uhlík brát, budeme ho absorbovat. To podle mě oslabuje motivaci ke snižování emisí. A potom kam budeme ten uhlík ukládat? Jsou zde obskurní techniky, carbon storage, my o nich ještě v podstatě v Evropské unii nic nevíme a na druhé straně je zde tedy ten systém LULUCF. A tady připomínám, když jsem si tedy četl ten návrh, a nevím, jestli jsem dobře rozuměl, ale článku 4 se říká, že od roku 2020 do roku 2030 eh, v těch dvou pětiletých obdobích musí být eh, dosaženo parity, musí být dosaženo rovnováhy mezi tím, co se emituje a co se absorbuje. Ale pokud my chceme opravdu dosáhnout nulových emisí, tak bychom měli být ambicioznější a měli bychom začít produkovat ty negativní emise v sektoru LULU-CF. Ale možná jsem to pochopil špatně, takže mě to prosím vysvětlete. Máme nedávné výzkumy, které se týkají absorpce uhlíku a ty dávají velký význam nejen tedy vegetaci, ale také půdě jako takové. Třeba se hovoří o tom, že je zde 40% potenciál, pokud jde o půdu. Chcete LULUK integrovat eh, se zemědělskými politiky, které, se zemědělskými politikami, které se zaměřují na regenerativní zemědělství. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo panu komisaři, aby mohl reagovat na tyto první otázky. Tak, Někteří říkají, říkali, že je tady více flexibility pro členské státy, sdílení úsilí než u ETS. My jsme navázali na říjnovou radu a není to náhodou, protože ten návrh rady z října 2014 nevznikl z ničeho, vznikl z posouzení dopadu provedeného komise, komisí, která spočítala, jaké by mohly být dopady takového cíle. A my jsme tedy Evropské radě poskytli veškerou technickou podporu. Říjnová rada skutečně stanovila ambiciozní cíle a my jsme je využili k tomu, abychom použili ke svému IMDC, který patří k nejambicioznějším na stole. Systém TS sdílení úsilí, to, je velice, to jsou také velice ambiciozní cíle. My jsme jediná smluvní strana COP21, která má všechny politiky, které už se projednávají třeba v parlamentu. Některé země mají IMDC, ale zatím se to ještě neprojednává. Komise určitě začne po roce 2018 pracovat, až eh, příslušný panel řekne, jaké jsou dopady 1,5, protože my jsme tedy předpokládali své cíle na základě mm, nárůstu nižšího než 2, stupně. Tak až tedy panel se vyjádří k důsledkám, tak budeme hovořit eh, o strategii dekarbonizace do poloviny století. Budeme zpracovávat eh, posouzení dopadu také v roce 2023 se bude provádět hodnocení. Pařížská dohoda je dynamická, protože eh, Náš návrh byl velice jasný, jedná se skutečně o cílené snižování emisí během celého století a proto chceme provést i eh, přeskum eh, vývoje, to je celkem logické. Pan Líze řík, mluvil o tom, že je více nebo méně ambicí. My jsme prostě se drželi toho, co rozhodla říjnová rada. Je to celý balíček, my ho nějak nenarušujeme a my jsme se snažili maximálně využít. Pan uh, Líze se ptal, jak bude vypadat spolupráce s komisařkou Bulč. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, zda ty ambice jsou nízké nebo vysoké, ale nemůžeme eh, vlastně nějak naburat snahu o snižování eh, emisí z letecké dopravy v rámci vnitrostát, eh, vnitrostátní letecké dopravy. Pak tady byla otázka, kdo to bude hodnotit. Budeme to my, my provedeme hodnocení, které předložíme parlamentu a řekneme, jak budeme dále postupovat a co se bude dít dál. Takže hned poté vlastně poskytneme informace, my už na tom hodnocení pracujeme a hned, jak to bude hotovo, tak s tím přijdeme. Jako druhá se ptala paní Dalí. Otázka vlastně toho výchozího bodu. Já jsem eh, vycestoval do všech 28 zemí, mluvil jsem za zástupce 28 vlád a lidé se snadno shodnou na celkových cílech, ale pokud jde o ty vnitrostátní cíle, to pak už je něco jiného. Není to jednoduché. Eh, ten návrh komise vlastně diskutují všichni. Eh, Neúplně, není snad někdo, kdo by byl úplně spokojený ten návrh je velice komplikovaný, protože samozřejmě problémem je i to východisko. Na základě toho přístupu, který se použil pro cíle do roku 2020, tak eh, vlastně jsme to udělali už u, u toho cíle pro rok 2030, kdy vlastně hodnotíme s nějakým předchozím obdobím, jsou samozřejmě i větší očekávání oproti roku 2020, protože se předpokládá, že cíle pro rok 2020 budou dosaženy. Pokud bychom postupovali stejným tempem, mohli bychom dosáhnout až 400 milion, milionů tun emisí. Snažili jsme se ale poslat v těch odhadech opatrně. Pokud jde o te, ty mechanismy eh, plnění, compliance, tak my samozřejmě všechny klimatické cíle zahrnujeme do plánování a zprávy různých politik. budeme samozřejmě všechny tyto otázky řešit. Očekává se, že členské státy tedy splní ty e, povinnosti, protože se jim dává určitá flexibilita. Pokud nějaký členský stát nesplní svůj, svou každoroční povinnost i s přihlednutím ke všem flexibilitám. Je tady možné potom vlastně to potom vynásobit faktorem nebo koeficientem 1,08 a převést to do povinností na příští rok. Pokud členský stát nesplní tu flexibilitu, pak vůbec pak komise může zahájit řízení pro porušení práva. Budeme to monitorovat. Byly tady i otázky ohledně podávání zpráv. My se samozřejmě snažíme zachovat transparentní, pravidelné, každoroční zprávy. Eh, ty zprávy budou jednou za rok. Budeme dělat tedy hodnocení eh, dosahování limitu emisí, budeme zkoumat pokrok, jaký učinili členské státy. To bude součástí průběžných zpráv Eh, to jsou vlastně zprávy, která, které komise zpracovává i v rámci eh, v rámci eh, dalších programů. Pak tady byla otázka na tu základní linii. Teď tady mám hodně papíru, takže ta základní linie nebo ten startovní bod. Máme informace z členských států eh, pro rok 2008. V rámci tohoto systému podle mě existuje určitá flexibilita, která se liší podle různých situací členských států. Ta příprava byla složitá, ale ten systém prostě funguje jako balíček Máme cíle, máme flexibility, eh, tak aby všichni tedy přispěli k tomu eh, celkovému eh, cíli, který tedy já považuji za splnitelný, to je těch 40 celkový cíl pro EU. Dále, paní Dornáno. Ano, máme prostě cíl pro určitou zemi, ale neříkáme, že členský stát musí rozhodnout, ve kterém odvětví bude postupovat, jak intenzivně. Pokud členský stát má zvláštní problémy v jednom odvětví, může tam být flexibilnější a naopak dosáhnout větších úspěchů v jiném odvětví. To je jasné. Máte prostě své vlastní cíle. Je, existuje celkový eh, vnitrostátní cíl pro všechna tato odvětví, stavebnictví, zemědělství, doprava, ale vlastně mezi tím se můžete vlastně pohybovat. My jsme už od roku 90 eh, snížili emise o 24%, zatímco HDP narostlo o 50%, takže je vidět, že to snižování emisí nenarušilo hospodářský růst. Eh, pak tady byla otázka paní Torres. Nejprve bych chtěl říci, že tento komisař a tato komise nejednají netransparentně eh, v nějakých eh, odlehlých místnostech. My vlastně postupujeme transparentně, máme záznamy o všech jednáních a jsou k dispozici poslanců a poslankyň všechno, co se projedná, co se řekne, co se dohodne. Ale pokud jde o tento návrh, komise se přesně držela mandátu Evropské rady. Ne, že bychom byli sekretariátem Evropské rady, ale protože vlastně ta debata na radě vycházela z návrhu komise a komise souhlasí se závěry rady. Takže máme tady společné cíle, flexibility, máme návrhy v odvětví využívání půdy a jsou to návrhy velice konkrétní. Eh, my jsme se snažili přednést návrhy a kritéria, která ovlivňují eh, emise, ale nesnažili jsme se dotknout třeba společné zemědělské politiky, protože to je vlastně v kompetenci jiného komisáře. Ale je jasné, že to může mít i velký vliv na společnou zemědělskou politiku a na lesnictví, ale o, tom se bude diskutovat do budoucna, stejně jako tomu bylo už u biopaliv. Eh, takže pokud jde o to využívání půdy, ten náš návrh vlastně přihlíží k pravidlům odpovědnosti za, za eh, rozvoj lesnických politik, ale pokud jde třeba o biopaliva a biomasu, tam ty návrhy přijdou jako součást jiných legislativních balíčků. Nechci to tedy předjímat tuto diskusi, to bude ve směrnici o obnovitelných zdrojích. Není to součástí tohoto balíčku, eh, není součástí tohoto balíčku ani nová lesnická politika, protože to je jiná už širší debata. Potom pan Torvalds hovořil o otázkách eh, odpovědnosti eh, v lesnictví a také toho, jak se to vlastně počítá v tom lesnictví. A já bych chtěl uh, zdůraznit, že pokud jde o odlesňování a zalesňování, tam máme velice přesné údaje, které můžeme použít. Pokud jde o dopad na emise, tam máme ty údaje velice přesné. Pokud jde o lesní hospodářství, tam je to trochu jinak. Máme nějaké referenční úrovně, tam to není vždy úplně jasné. A proto abychom ty emise v rámci LULUCF eh, mohli správně zpracovat, tak jsme si museli uvědomit, že u některých oblastí ta pravidla pro výpočet ještě nebyla přesně vyřešena. Nemůžeme tedy říci, že na evropské úrovni ta pravidla nejsou nikde. Některá, některé členské státy eh, už na tom pracují, ale ve většině členských států tyto údaje nejsou dostatečně přesné ani spolehlivé. V roce 2012 se členské státy rozhodly použít projektované údaje pro lesnictví, eh, i pokud jde o plnění některých závazků v rámci Kyotského protokolu, ale ta data nejsou úplná, takže tam panuje velký obrovské množství nejistoty. A členské státy ani nevypo, nebudou vypočítávat, nebo ještě nevypočítali stavy po roce 2020, to se bude počítat v roce 2019 a zatím máme údaje třeba někdy jenom z roku 2013-2014 a jsou velké rozdíly ohledně aktuálnosti údajů o emisí eh, v souvislosti s lesnictvím v jednotlivých členských státech. Chceme ale zavést takový systém, aby byla, abychom měli k dispozici přesvědčivější údaje. Potom ještě paní Auken, ta má eh, osm vnoučat, já mám tři. Ale řekl bych jí tedy, že komise chce realizovat všechny své politiky, co možná nejambiciozněji a potom do parlamentu vlastně pošle příslušné návrhy. My s parlamentem vedeme dialog. Toto jsou výchozí návrhy, o kterých se bude diskutovat. Povedeme dialog a chci vás ujistit, že jsme tedy, jsem diskutoval s 28 zástupci vlád, často také s národními parlamenty, někteří lidé by chtěli dosahovat i vyšších cílů, ale no, já jsem asi sedm měsíců strávil tím, že jsem cestoval všude možně a chtěl jsem, aby lidé byli ambicioznější eh, v návaznosti na HDP na obyvatele. Protože na Evropské radě by stejně asi vyšší ambice ne prošly, ale myslím, že tento návrh je ambiciozní. Eh, je to součástí celého balíčku a myslím si, že tento balíček vlastně vydláždí cestu skutečně k důstojným závazkům. A ještě k té ratifikaci. Komise momentálně se snaží přesvědčit členské státy, že bychom mohli udělat ratifikaci na úrovni EU v jediném aktu a potom členské státy by tedy dokončili své ratifikační postupy a společně bychom tedy předložili 28 ratifikačních nástrojů. Ale pokud to všichni brzy ratifikujeme, tak Eh, nebo respektive ne, ratifikujeme, tak hrozí, že ta pařížská smlouva eh, vlastně vstoupí v platnost ještě bez ratifikace EU. To by byla noční můra a já se tady snažím, aby to nenastalo a děkuji tomuto eh, výboru za to, že bude rychlý. Doufám, že i plenárka bude rychlá a budeme se Eh, snažit. I francouzské předsednictví COP se toto snažilo hodně podporovat, protože je právně možné vlastně ratifikovat za všech 28 a potom bude tam ten požadovaný eh, počet smluvních stran, aby smlouva vstoupila v platnost. Eh, nebude to jednoduché, ale komise se snaží tu ratifikaci úspěšně dokončit. Děkuji. A nyní druhé kolo řečníků, jako první paní Kostinger. Děkuji, pane komisaři. Já se také domnívám, že všichni bychom měli mít společný cíl a Skutečně bychom měli být velmi konkrétní a postupovat velmi rychle, jak jste sám řekl, na tom, aby došlo k té ratifikaci a k prosazení. Právě když se hovoří o lesním hospodářství, tak bych chtěla ještě zdůraznit dva hlavní principy. Když eh, vlastně považujeme les za skladiš, uložiště uhlíku nebo ničíme ho jakožto uložiště uhlíku pro jiná odvětví, tak tím vlastně dochází škozování velmi rozsáhlejším si a myslím si, že bychom měli se zaměřit na udržitelné lesní hospodářství, které hraje velký, vel, velmi důležitou úlohu v eh, tomto nízkouhlíkovém hospodářství. Zdůraznil jste, že máme rozdílné potenciály eh, v jednotlivých členských státech. Čili v jednotlivých členských státech máme velmi rozdílné výchozí situace hmm. Co se týče zalesňování, samozřejmě máme ještě potenciál například Švédsko, eh, Rakousko, již vlastně částečně bojují s tímto problémem, postoupili dále než některé jiné země, takže myslím si, že v tomto modelu té kalkulace eh, vlastně jsou určité rozdíly v jednotlivých členských státech, toto bychom měli také zohlednit. A měla bych otázku právě k tomuto tématu, jakým způsobem se myslíte, že ten návrh návrh CF by vlastně měl e, přispět k aktivnímu lesnímu hospodářství, také k využití těch produktů e, lesnictví, například podporujícími obor bioekonomiky. Jak vidíte, vlastně to, zdí ten, to sdílené úsilí v obchodování povolené, povolenek protože pro některá odvětví to jsou velmi negativní eh, vlastně dopady, takže jakým způsobem se popereme s tímto cílem a jak vlastně se tady tato, tato kalkulace uspůsobí na ty obory neprodukující nebo nevyužívající ty povolenky ETS. Eh, je tam zahrnuto v těch odvětvích ne ETS jenom zemědělství a potom ještě poslední otázka se týká eventuálního tedy odchodu Velké Británie, tedy eh, Brexit, který bude mít velmi dalekosáhlé tedy platky. Takže zda z vaší strany již máte nějaké eh, scénáře, jakým způsobem tady toto řešit, a nebo zda byste nám tedy případně mohli ještě k tomuto něco říci. Děkuji. Brannen. Děkuji. Pan Brannen. Děkuji. Možná si pamatujete, pane komisaři, když jsme byli na konci minulého roku v Paříži, tak jsme diskutovali o záplavách na severozápadě Anglie. Byly to opravdu hrozné záplavy a Záplavy právě jsou eh, následkem klimatických změn. A klimatické změny je třeba řešit na všech frontách. Já jsem eh, rád, že komise přes eh, léto připravila balíček, který se týká lesního hospodářství, lesu a jeho začlení, jejich začlenění do evropského klimatického balíčku. To je určitě krok vpřed. Určitě lesníci a zemědělci neplnili nebo nevyužívali celý svůj potenciál při řešení klimatických změn a LULUCF to teď umožňuje. První bod, začlenění LULUCF do Evropského klimatizačního energetického rámce ovšem nesmí vést k tomu, že se bude snižovat celková úroveň ambicí pro Evropskou unii. A zemědělci a lesníci budou potřebovat ty správné pobídky. Myslím si, že by stálo za to zrevidovat referenční úrovně pro lesní hospodářství. Už zde bylo zmíněno, že máme různé úrovně, různé hodnoty Evropské unii. A to by byl způsob, jak to řešit, eh, umožnit členským státům, eh, aby byly pořád dále tedy zodpovědny za lesnictví. A teď, jaké by měly být ty správné pobídky? Bude to zahrnovat, tak, zahrnovat také agrolesnictví? A Elizabeth říkala, že by se třeba používalo více dřeva ve stavebnictví a další věc, eh, která byla zmíněna v prvním kole. Důležitost toho, že je třeba zlepšovat půdu, i to by mohlo být eh, správnou pobídkou. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Višněvská. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, je zjevné, že jedním z hlavních eh, činitelů, kteří rozhodují o LULUCF a o ETS je plnění závazku vyplývajících eh, z pařížské dohody. Tam se jasně zdůrazňuje, jak jsou lesy důležité pro zmírňování dopadu klimatických změn a já jsem tomu velmi ráda. V souvislosti s tím bych se chtěla zeptat na obsah článku 7 nařízení non-ETS, protože je tam obsaženo omezení, jenom 280 milionů tun CO2 nebo ekvivalentu CO2 v celé Evropské unii může být ohledněno jako využívání lesních a zemědělských zdrojů. A ten limit eh, je rozdělen mezi členské státy. Takovéto restriktivní omezení vede k takové situaci, že jednotlivé země nebudou schopny využít eh, svůj potenciál lesních oblastí. A pro jiné zase ten limit eh, bude nevyužitelný pokud nebo potom tedy nebude tento limit eh, splněn. Jaký je důvod, pane komisaři, že se tam stanoví ten limit 280 eh, milionů tun ekvivalentu CO2? Evropská komise přece řekla, že je třeba plně zohlednit vliv lesů na klima. Proč došlo k dalšímu rozdělení limitu? mezi jednotlivé země a není takovéto nařízení v rozporu se základními body pařížské dohody, kde vliv lesů na klima je uznán za, uznán za klíčový. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Hojsling. Já, zá... Ano, pane komisaři, věřím tomu, že vyvinete veškeré úsilí k tomu a všichni, aby tedy se ta dohoda ratifikovala. Bylo by opravdu ostudné, kdyby Evropská unie, Evropa toto v letošním roce nezavršila a nestala se hnací silou v oblasti ochrany klimatu. Samozřejmě doufám, je jasné, že žádáte o podporu celého parlamentu, ale mně se zdá, že ve všech těch návrzích se hovoří trošku příliš o té flexibilitě, co se týká využívání eh, půdy, faktoru změny půdy, to samozřejmě musíme do toho zahrnout, ale otázka je, jak to všechno spočí, počítat. Hovoří se o těch eh, ILUK faktorech, jakým způsobem to máme zahrnout a jak se to dá počítat. Vědci o tom také mluví, protože eh, například co se týká počítání plochy lesů, a, a takže zde musíme skutečně eh, seriózní výpočet stanovit. A co se týká využívání eh, půdy v oblasti ekonomiky. Já si myslím, že to je velmi nebezpečné. A když bychom to tam smíchali, směšovali tyto věci a kdyby některá odvětví si to mohla volně eh, nakupovat tedy. Já si myslím, že emise musíme velice rozhodujícím způsobem stanovit ty faktory snížení pro ta odvětví. Takže já se obávám v konečné fázi, ne, počítáme ten svět hezčí, než skutečně je. Víme v oblasti energetiky, kolik tam je emisí, to umíme spočítat, ale vlastně ty protivýpočty, co se týká využívání půdy, uložiště v lesích a tak dále, to je velice obtížné a myslím si, čili počítat ano, ale takto, takovýmto způsobem to vyrovnávat, to si myslím, že není úplně správné. Mr. Linz. Děkuji a nyní pan Linz. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych měl ještě velmi krátkou dodatečnou otázku. Vy zdůrazňuje se, že se snažíte také odbourávat byrokracii, určité ty paralelní systémy výkaznictví, že by se měly propojit, stejně tak systém účetnictví, tak aby malé a střední podniky například z toho by měly být vyňaty, Čili jak to komise zajistí? Malé a střední podniky si často stěžují na ty statistiky a tu povinnost výkaznictví. Tak jakým způsobem například v rámci národního uplatňování těchto, této legislativy se postaráte, aby to bylo tak zajištěno? Děkuji. Thank you very much. now Mr. Děkuji a nyní pan Parňo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já bych eh, samozřejmě spokojen s tím vaším legislativním návrhem, co se týká dopr- eh, stavebnictví, odpadového hospodářství, zemědělství. Správně jste to upřesnil. Představuje sam 60 emisí COD v rámci Evropské unie. Nebo Měl bych dvě otázky a možná dvě žádosti o určité upřesnění z vaší strany o dvou, ohledně dvou témat. V, té, v tom vašem návrhu umožňujete devíti členským státům, aby započetli část těch přebytků karbonových emisí v tom jejich úsilí o dekarbonizaci pro ostatní odvětví. Takže pokud státy nedosáhnou těch cílů snižování emisí skleníkových plynů v oblasti dopravy, stavebnictví nebo zemědělství, tak budou moci uplatnit tyto karbonové uhlíkové povolenky v jiných oblastech, aby to vyrovnali. Čili otázka, jak budeme postupovat, abychom se vyhnuli tomu, že ty přebytky těch kreditů na 4 miliardy CO2 do roku 2020, aby to nezaplavilo ostatní odvětví. Za druhé, možná, trošku jste se toho dotkl, ale možná z jiného úhlu pohledu. Členské státy budou moci převádět ty kredity, povolenky z využívání lesů a půdy v rámci toho sdíleného úsilí, tak čla, stát, který by 100, emitoval 100 tun uhlíku, a měl by vlastně pro, jako protihodnotu lesy, které by to absorbovali, tak vlastně by sice to, to, <laughs> sice to znečišťování by tam bylo, ale ten výsledek konečný by byl neutrální. Jako protože to vlastně bylo vyloučeno z toho balíčku energeticko-klimatického na roku 2020. Takže, pane komisaři, využití této možnosti nebude to zna- ta- působit takový dojem pro členské státy, že mohou snižovat své úsilí o dekarbonizaci tím, že budou určitým způsobem zkreslovat svou bilanci v oblasti klimatu. Děkuji. Děkuji, není pan Duncan. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Jste ve velmi obtížné situaci. Minulý rok, než předseda komise pronesl svou řeč o stavu Unie, tak eh, se blížila Paříž a já si vzpomínám, že se omlouval za to, že v té své řeči vůbec nezmínil klima. A slíbil nám, že nám všem eh, k tomu ještě pošle dokument a neudělal to. Takže je to velmi obtížné, když se objeví takovýto postoj a já doufám, že tentokrát eh, už uslyšíme seriózní vyjádření ze strany předsedy komise, protože to tam smutně chybělo už velmi dlouho. Někdo se tady zmínil o Brexitu, to je jasné. Hovořili jsme o sdílení úsilí, když z toho výjmete Británii, tak eh, to úsilí bude tedy větší pro ostatní členské státy. Já doufám, že Velká Británie bude schopna se dále podílet, ale uvědomuji si, že to břemeno bude větší pro ostatní členské státy. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Petir. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel. Ráda bych přivítala ty nové legislativní návrhy, které uplatňují zodpovědný přístup ke klimatické politice, ale musím říci, že bohužel tyto návrhy neobsahují hmatatelnou analýzu potenciálu lesů jako úložišť uhlíku. Chorvatsko i další země, které mají udržitelné lesní hospodářství, jsou tímto znevýhodněny. Chorvatsko má 40 zalesněného povrchu. Naše lesy jsou v průměru 80 až 90 let staré, některé jsou dokonce starší než 100 let. 224 kubických metrů je tedy náš výnos a, a to vše ukazuje, že Chorvatsko má zodpovědné lesní hospodářství a není zde žádný prostor, jak ještě uh, zvyšovat zalesněnou plochu. Nicméně v těchto návrzích nevidím, že jste dostatečně zohlednil stávající situaci a proto bych se ráda zeptala, zda komise chce a pokud ano, tak jak chce začít eh, vyhodnocovat příspěvek eh, z dlouhodobě nebo tedy z lesů, které jsou dlouhodobě v členských státech a které tedy přispívají ke klimatické politice Evropské unie. Děkuji, pan Fielner. Děkuji. Já si myslím, že tento návrh o Lulu CF by mohl být velmi mocným cílem nebo nástrojem k tomu, jak použít lesní hospodářství boji proti klimatickým změnám. Můžeme nahradit fosilní materiály a energii dřevem. Když si ale čtu ty návrhy, tak bohužel mám pocit, že se tam více zaměřujete na opatření související s kontrolou těžby než na cokoliv jiného. Možná by to bylo finančně udržitelné, kdyby tedy to, ta těžba šla ruku v ruce s vysazováním dalších lesů, ale já zde nevidím žádný, žádné spojení. Vy hovoříte o referenčních úrovních, ale ty referenční úrovně znamenají, že se stanoví limit eh, pro možnou těžbu dřeva. V článku 8.3 uvádíte, že to mají být vlastnické postupy dokumentované před rokem 2009. To je sedm let. Ve strategiích eh, na boj proti klimatickým změnám to už je vlastně teď historie, to je strašně moc těch sedm let. A kdybychom se měli z toho zapamatovat jednu věc, tak dnes víme, že těžba dřeva v EU je ze 60, nebo když to srovnáme s růstem lesů, tak je na 60%. A my se to snažíme zachovat eh, na úrovni z roku 2009 to bychom se dostali do úplného rozporu s cílem dosáhnout hospodářského růstu. A to se velmi těžko prodá takovým zemím, jako je Švédsko, kde v posledních 90 letech jsme zdvojnásobili těžbu dřeva, ale o 90 jsme zase zvýšili zalesněnou plochu. Takže jsme udělali obojí. Nicméně je to rozpor, takže se musíte podívat dále, než jsou ty referenční úrovně a musíte to změnit, pokud by to mělo fungovat tak, aby to podporovalo budoucnost bez fosilních paliv. Děkuji, paní Ajuso. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Děkuji za to, že jste nám představil nové návrhy. I já jsem proto, abychom co nejrychleji ratifikovali pařížskou dohodu. Myslím si, že by to byl dobrý signál ze strany Evropské unie pro zbytek světa. A k těm návrhům, které jste předložil. Já si myslím, že vy víte lépe než já, že odvětví mimo ETS se dělají starosti, pokud jde o tyto návrhy. Je to něco nového a nevědí, jak to na ně dopadne. U těch odvětví mimo ETS je důležitá věc konvenčních biopaliv po roce 2020. Jasné, že musíme postupovat vpřed, musíme jít cestou nových biopaliv, ale zemědělci se dělají starosti, že po roce 2020 bude docházet eh, k postupnému snižování kvóty pro paliva starší generace a oni mají strach, že je to ovlivní. Navíc eh, nejsou tedy v rozporu s tím, eh, že by se nevyužívaly jako potraviny, naopak zbytky jsou využívány ke krmení dobytka a musíme si také uvědomit, že na venkově v zemědělství pracuje spousta lidí. Vy jste říkal, že by se měla zjednodušit metoda kvantifikace emisí. To je podle mě v pořádku, ale já si myslím, že sice musíme být ambiciozní, ale tato naše ambice nás nesmí dovést nějakým návrhům, které budou nerealistické, těžko dosažitelné, protože buď se tedy nesplní, anebo budou se oddělat různé podvody. A já si myslím, že to ne, to bychom měli, tomu bychom se měli vyhnout. Musím být ambiciozní, ale realističtí. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan komisař. Já nevím, V každém případě děkuji všem poslancům za otázky a připomínky. Jsou to velmi složité návrhy, jak jsem říkal na úvod. Jsou to návrhy, na kterých jsme se plně dohodli se zemědělským výborem a to je něco mimořádného. Dohloubky jsme o tom diskutovali. Hovořili jsme o dopadu klimatických změn na SZP a to musí jít ruku v ruce z CF a plně jsme se na tom shodli. Otázka paní Kostinger a pana Duncana o Brexitu. Když jsme dělali ten návrh, tak z právního pohledu výsledek referenda v podstatě nic nezměnil, protože Velká Británie je i nadále členem EU s plnými právy i povinnostmi, takže naše legislativa platí i pro Spojené království, které mělo vždy velmi ambiciozní cíle. Otázka je, co se stane do budoucna, když bude uplatněn článek 50. Já si myslím, že je příliš brzy řešit tuto otázku, protože to by se potom řešilo v rámci jednání o té globální dohodě o vztazích mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Zaznělo zde hodně otázek ohledně toho, co se stane z LOLu CF a s těmi kredity, které mohou být eh, sdíleny v rámci sdíleného úsilí. Musíme to říct velmi jasně. Máme odvětví LOLu CF a kromě toho máme ještě další flexibilitu, která je zde proto, aby se využily emise z LULUCF v rámci sdíleného úsilí. A jsou to dvě různé věci. V rámci LULUCF musí být eh, čistá rovnováha. Emise musí být vyváženy tou kapacitou úložiště. A zde tedy mají členské státy absolutní svobodu využít zalesňování, lesní hospodářství, a tak dále. Nejsou tam žádné limity, mohou to dělat, jak chtějí. Ale pokud eh, chcete převádět kredity, tak zde musí být limit, protože i přes zlepšení účtovacích pravidel ten potenciál bude tisíc nebo miliarda tun pro období 2021 až 2030. Když umožníme ten převod eh, z lolu CF, tak nebude docházet ke snižování nikde ve stavebnictví, v dopravě a tak dále. Prostě musíme stanovit limit. Ten limit, který byl stanoven, je 280 milionů a byl rozdělen mezi členské státy na základě jasných kritérií, protože bereme v úvahu procento zemědělských emisí s ohledem na celkové emise skleníkových plynů. Ty diskuse byly velmi složité, ale já si myslím, že ten závěrečný kompromis umožňuje členským státům nebo ponechává jim tu možnost eh, vyvíjet úsilí v jiných odvětvích. Jinak ty kredity které jsou přesunuty z LULUCF, můžou být uplatněny v jakémkoliv odvětví. To si mohou členské státy vybrat. Na druhé straně problém úspěšného přechodu k nízkouhlíkové ekonomice musí probíhat na všech úrovních. Nemůžeme říci, eh, zemědělství nemusí dělat nic, doprava nemusí dělat nic, stavebnictví nemusí dělat nic. Eh, všichni musí vyvíjet úsilí, protože jinak nebude možno dosáhnout toho cíle. Ale z Luluce děláme to, že u zemí, které mají velmi dobré lesní hospodářství, tak v rámci LULUCF mohou využít jakéhokoliv množství, aby dosáhly čisté rovnováhy v rámci LULUCF. Takže tento návrh nepoškozuje tyto země, protože i když má země obrovský potenciál, tak je zde limit emisí, maximální limit emisí, které mohou být převedeny. Máme těch 280 eh, milionů, které jsou rozděleny mezi země. Slovensko má 1,2 miliony tun a například eh, Francie má 58 milionů tun, takže máte zde maximum. A také jsme říkali, že zároveň tento návrh eh, nezamezuje využívání dřeva pro produkci biomasy, které se budou, která se bude používat v energetice. To tam máme mezi těmi našimi závazky pro rok 2030. A bude to podporovat využívání takových zdrojů, které jsou udržitelné. Já si myslím, že celkově je ten návrh vyvážený. Pak zde zazněla otázka, jak to vypadá s tím zaučtováním, jestli je to v pořádku. My jsme nejdříve říkali, že pouze země pod kiotským protokolem využívají správně těchto nebo jsou správně zohledňovány, ale za pařížskou nebo s pařížskou dohodou musíme vytvořit společný rámec pro budoucnost pro LULCF. Zatím to ještě ale neexistuje, takže bylo řečeno, že členské státy budou poskytovat tyto informace plně transparentně. USA mají jiný přístup, rozvojové země musí vytvořit své systémy započítávání do roku 2020. Pokud se vytvoří nějaký sofistikovanější systém podle pařížské dohody, tak bude implementován. Pan Linz se ptal na malé a střední podniky v rámci ETS a sdíleného úsilí. V ETS máme 11 tisíc energeticky náročných eh, průmyslových podniků. Ale pokud jde o sdílené úsilí, tak tam členské státy mají úplnou svobodu, mohou přijímat rozhodnutí v různých odvětvích. Například mohou říci, že v dopravě mohou podniky postupovat jinak, eh, nebo ve stavebnictví. Prostě mohou si tam postupovat, jak chtějí. Je na členských státech rozhodnout, jak budou interně implementovat tu politiku. Mají cíl a musí ji tedy implementovat. Pan Parňo položil velmi složité otázky, ale užitečné. Jedna z nich byla, že ten mechanismus, eh, který navrhujeme v článku 10, eh, který umožňuje jistým členským státům zvýšit emise do roku 2020, vypočítává se to tam je tam těch 12 členských států, je to 39 milionů a bude to přidáno k těm alokacím po roce 2021. Protože tím se také těmto členským státům nebo zmírňuje dopad na tyto členské státy. Všechny členské státy mají klesající cíle ale tyto specifické členské státy potřebují mechanismus, jak napravit stávající situaci. Je to poměrně komplikované, ale je to velmi důležité téma pro země Vyšegrádské skupiny. Paní Petir také upozornila na problém lesního hospodářství. V CF lesní hospodářství může být bez ohledu nebo bez problému započítáno členskými státy. Pokud chcete ty emise zahrnout eh, do sdíleného úsilí, tak to zatím není možné, protože říkáme, že až budou ty lesnické referenční úrovně aktualizovány, ta komise aktem přenesené pravomoci může ty zalesněné plochy také dát jako možnost eh, pro převádění těch kreditů, ale zatím to ještě není možnost. Lesní hospodářství je součástí už od kyotského protokolu, nicméně ta účast je zatím dobrovolná a členské státy rozhodují sami je velmi dobře známo, že to započítávání emisí nebo to porovnávání s těmi emisemi, které jsou absorbovány vlastním hospodářství, že je to složité, není to na dobré úrovni, všechny členské státy to musí sladit do roku 2020. Musíme mít zlepšená pravidla, musíme také mít aktuální referenční úrovně a právě proto členské státy předloží do 31. prosince národní akční plán, který bude obsahovat i nové referenční úrovně. A potom komise může říci, že ty emise mohou být použity pro takzvaný offsetting. Je to velmi složité. Doufám, že jsem zodpověděl všechny otázky. Pokud jsem některé nezodpověděl, odpovíme písemně. Pak zde byla ještě jedna otázka. Hovořil o tom pan Duncan, jak bude vypadat zpráva o stavu Unie, no to uvidíme ve středu. Thank you very much. We have to thanks, uh... Děkuji. Děkujeme komisaři za to, že nám dal příležitost, skvělou příležitost vyslechnout si další vysvětlení k těmto návrhům. A já si myslím, že zde můžeme ukončit zasedání. Jen vám připomenu, že příští zasedání našeho výboru bude 29. září. Dobrou chuť.